So, dear colleagues. Vážení kolegové, pustíme se do práce. Takže nejdříve bod 1, přijetí pořadu jednání. Já bych rád navrhl, eh, abychom eh, odložili body 3 a 16, bod 10, eh, hlasování 30. května se odkládá ale výměna názorů 29. května zůstává. A potom představení obecných zásad k uplatňování pravidla 141 se odkládá a na žádost pana Kavady. Také bod 29, a sice hlasování tedy eh, by mělo být odložené. Máte nějaké námitky proti těmto změnám? Nevidím. Bod 2. Oznámení předsedy. Já dnes nemám nic k oznámení, takže e, přijdeme k bodu 4. Projednání návrhu zprávy k pravidlům pro výkon autorského práva a souvisejících práv. A slovo dostává z eh, zpravodaj Man Velken. Máte slovo. Děkuji vám a pane předsedo, budu pokračovat německy. Kolegyně a kolegové, Tahle zpráva má eh, zajistit eh, zjednodušení eh, přístupu k televizi po internetu a je středovodem v uskutečnění digitálního vnitřního trhu. Pořád jsou tady neviditelné trhy, které je třeba odbourat. Pro mě je odbourání, je to absurdní, že digitální obsahy jsou uvězněné v za národními hranicemi navzdory tomu, že jsou snadno přenositelné. Když by se to neomezovalo, tak bude třeba vyřešit právní fikci e, země původu, podobně jako jsme to učinili u nařízení o portabilitě. Proč e, chceme e, se Mm, zabývat tím eh, roztřištěním právní situace. Vede to k eh, vysokým transakčním nákladům a proto provozovatele vysílání nechtějí eh, poskytovat tento přístup pro různá obecenstva a 62% veřejnoprávních a 82% soukromých vysílatelů provozuje nějaký geoblocking. V současné době existují, eh, ne, neexistují legální způsoby přístupu a proto umělecká díla a filmy eh, nemohou eh, plnit svoji společenskou roli plně. Rozhlasová a rozhlasové přenosy se v současné době šíří zejména po internetu čím dál tím častěji a také přístup k rozhlasovému vysílání také už není e, lineární, ale nelineární, to znamená časově e, rozložené e, v poslouchání pořadu na koncovém zařízení vaší volby na počítači, mobilu a tak dále. Ten návrh se nevěnuje jenom odbourání národních licencí ve prospěch panevropské licence. Já bych byl velice rád, kež by eh, tento fakt eh, také byl eh, přijat ve debatě. Máme zde známý princip článku 1 a 2e, a sice země o kabelové, tedy kabelové vysílání, směrnice o kabelové vysílání, a sice tedy významu pro významu země hm, původu. Já jsem si eh, vědom eh, přínosu eh, audiovizuálního průmyslu ke kultuře a také k zaměstnanosti. Je to zcela nepostradatelné pro demokratickou společnost, aby tato mnohotvárnost byla k dispozici každé, každému, je třeba odbourávat změněné hranice. Jedině tak můžeme podpořit široký evropský diskurs a vytvářet evropskou veřejnost utváření kulturní rozmanitosti se podporuje touto, tímto nařízením kolegyně a kolegové, zatímco na druhou eh, stranu eh, ta eh, rozmanitost nebude nějak spochybňována. Digitální evropský vnitřní trh nabízí pozoruhodné možnosti pro růst, zejména pro evropský kreativní průmysl. Musíme si jasně znovu říci, pro koho tady chceme dělat politiku touto zprávou pro ty velké hráče a nebo pro občany. A já si myslím, že toto eh, nařízení eh, bude mít eh, obrovské výhody pro různé skupiny obyvatelstva. Jsou to lidé, kteří užívají základní svobody, které, kteří patří jazykovým menšinám, kteří žijí v pohraničí. Oni nemají prospěch s nařízení o portabilitě které jsme eh, schválili. Myslím si také, že je tady legitimní eh, zájem na učení cizích jazyků a to eh, bude podpořeno naslouchání rozhlasových televizních programů v cizím jazyce, kterou, kterému tím to podpoříme. 35 posluchačů má eh, zájem o eh, přístup k obsahům z evropského eh, zahraničí. A já si myslím, že na takové lidi musíme pamatovat a musíme takové občany zastupovat. I organizace spotřebitelů naposledy dnes a jindy víckrát zdůraznili, že vítají návrh komise. Závěrem bych také skonstatoval, že eh, je zde odkaz na eh, chybějící úpravu vyplývající z nařízení o eh, portabilitě. Z tohoto místa bych se ještě zmínil k právu hospodářské soutěže, které se nám do této debaty neustále vrací. Toto právo omezuje svobodu přenosu pouze pokud Eh, lze eh, nalézt eh, v nějaké narušení hospodářské soutěže. Není úlohou autorského práva zde do tohoto zasahovat. Pokud jde o teritoriální zhodnocení, odkážu na rozhodnutí Evropského soudního dvora, kde bylo skonstatováno, že exkluzivní Eh, ujednání k, vyjedná, k vysílání eh, v jednom konkrétním ženském eh, státu nemusí automaticky být porušením hospodářské soutěže. Rozšířením principu v země původu zde tento problém bude úplně v jiném světle. Ovšem pořád zde e, zůstanou pravidla, která budou umožňovat e, geoblocking, například e, lokální kulturní zájmy. Je mm, a opět my touto zprávou nechceme chválit chování, které jde proti hospodářské soutěži. Abychom zajistili naopak přístup k trhu tak eh, jsem já navrhl eh, některé změny eh, proti návrhu komise. Nechal jsem se vést otázkou, jestli chceme dělat politiku pro velké hráče nebo opravdu pro evropskou produkci tak, jak je to vždy požadováno. A já jsem zde na straně evropské produkce. A to také, myslím, bude zřejmé z mých pozměňovacích návrhů. Ve článku 2.2 k eh, předpisu eh, o odměňování jsem podal eh, pozměňovací návrh 15 a dále článek 9, tedy návrh 19 a v jejich důsledku autoři zejména okrajových evropských děl a tvůrci filmů budou přiměřeně dostatečně odměněni, dodatečně odměněni. Víme, že technologie se neustále eh, vyvíjí, čili otázkou je připravenost na budoucnost. A myslím si, že na různých, na různých místě eh, můžeme ten předpis na budoucnost připravit. Například rozsah působnosti, eh, tam jsem učinil určité rozšíření a já si myslím, že hovořit za, za doplňkové eh, nabídky online eh, je příliš velké omezení. Už dnes jsou eh, nabídky provozovatelů vysílání, které jsou výslovně jenom k dispozici online. Potom se také myslím, že ta časová omezení nejsou a přiměřená není vhodné upravovat zde. Pořád zde hovoříme o smluvní svobodě, takže Ohledně eh, délky eh, disponibility je třeba nechat prostor smluvním eh, stranám. Aby průmysl a nebo filmová branže mohla upravit své podnikání na nová pravidla, tak myslím, že je třeba určité přechodové lhuty a to jsem napsal do pozměňovacího návrhu 17 a také zde zabránění form shoppingu. To znamená, aby zabránili tomuto eh, zneužívání, tak eh, jsem podal pozměňovací návrh 16. Potom je tady otázka eh, přímého ručení, nebo ručení při přímém vysílání a také režim dalšího vysílání po kabelu. To jsem se pokusil nastavit neutrálně v pozměňovacím návrhu 21. Závěrem ještě se zeptám, proč tímto nařízením jsme eh, tedy, eh, nebo přicházíme po eh, nebo nad rámec té směrnice o portabilitě nebo nařízení o portabilitě. Já si myslím, že to se zaměřuje především na prémiový obsah, když to tady to není ten případ. Potom jsou zde ty požadavky 30% pro kvóty pro evropskou produkci, zejména ochrana evropské produkce, eh, myslím, eh, si eh, vyžaduje požadavky na ty řádné odměny, které jsem zde zapsal. Děkuji vám. Já také mnohokrát děkuji. Paní Reda. Thank you, Chair, and uh, thank you also to the... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za to, že zdůraznil význam této zprávy pro spotřebitele. Vůbec návrhu zprávy je ne spochybnitelné, že je důležité legislativně postupovat tak, abychom řešili problém geoblocking, kdy některý obsah není spotřebitelům žádným způsobem dostupný. Spotřebitelé se tak dostávají do situace, že když i když chtějí platit za určitý obsah, tento obsah jim nemůže být žádným způsobem eh, legálně zpřístupněn. A když vidíme reakci některých zainteresovaných, Eh, stran vidíme, že je naprosto nezbytné nabídnout zde legislativní prostředky, protože eh, průmysl samotný eh, není připraven tento problém sám řešit. Diskutovali jsme v různých fórech Licensing for Europe a jinde a nic z toho nevedlo ke zlepšení situace. Proto myslím, že je nejvyšší čas, abychom začali jednat legislativně. Je to součástí balíčku autorských práv, tak jak je prezentoval komisař Ettinger Loni. A můžeme se také shodnout eh, na tom, že ačkoliv panu eh, komisaři Ettingerovi můžeme řadu věcí vytknout, tak pro eh, tak rozhodně to, že by tuto eh, otázku přehánět, mu vytknout nemůžeme, naopak bychom se tomuto měli věnovat více. V diskusi se ještě vyjádříme, máme některé připomínky, definice online služeb. Myslím, že je rozumné eh, plnit tam obsah, který je k dispozici buď před nebo po vysílání určitého pořadu v televizi nebo rozhlase abychom tam také doplnili obsah vytvořený pro online prostředí, ale myslím, že toto tam není dostatečně vysvětleno. Hovoří se o obsahu, který obohacuje nebo rozšiřuje vysílání. Já si nejsem jistá, zda je to dostatečně široká eh, definice, protože zcela jistě může eh, být například program pro mládež, který nemá přímý vztah k určitému vysílání eh, ve světě offline a my bychom měli tyto definice komplexně využít pro situace, které jsou offline i online. A souhlasíme tedy také e, s přístupem e, takzvaného znovu přenosu, kdy právě tato retransmise pomocí IP by měla být také doplněna, ať už je to pomocí uzavřených sítí nebo jinou formou. E, problematická ustanovení najdeme mezi dalšími návrhy zpravodaje, konkrétně co se týče práv na finanční odměnu na jednu stranu eh, sympatizují se záměrem, chceme, aby umělci dostali zaplaceno v každém případě, ale pokud bude vysílací společnost muset splnit takovéto požadavky, tak nebude moci již své programy zpřístupňovat online, protože ze samotné definice eh, vyplývá, že se takto při vysílání online právo na odměnu vlastně smazává. Já si tedy nejsem jistá, zda právě eh, toto je ten nejvhodnější nástroj, protože zde hovoříme o licencování eh, přes hranice, tedy tam, kde se to týká hodnocení. Také chci eh, skritizovat to, že jsou zde také určité výjimky, co se týká země původu. Za prvé je tam výjimka pro vysílatele, které se za, kteří se zaměřují na publikum mimo členské státy. A Zatímco rozumím tomu, že se chcete vyhnout eh, výběru nejvýhodnějšího fóra, kladu si otázku, zda má toto smysl, že by eh, vysílací společnost přesunula své operace do jiné země jenom proto, aby eh, využila lepších práv online, když zatím mají většinou vysílací společnosti svůj hlavní svoji hlavní centrálu a zdroj příjmu offline, nikoli online. Takže takovéto ustanovení už není nutné. Největší problém mám ale s výjimkou, co se týče eh, vstupu v platnost, která je delší eh, pro zapůjčené filmy. Návrh má tři roky eh, pro tyto filmy a myslím si, že tady riskujeme, že online nabídka vysílacích společností se stane naprosto irrelevantní, zvláště pro mladší uživatele online, které si přejdou na platformu video online. E, pokud se podíváme například na to, jak se uživatelé online chovali před třemi lety a nyní, tak video on demand, kde eh, třeba Netflix nebyl tak známý, ale vidíte, že tři roky jsou ve vývoji internetu nesmírně dlouhá doba a proto bych apelovala na vstup platnost, aby toto eh, bylo stále ještě aktuální ve chvíli, kdy se to začne v praxi aplikovat. Děkuji zpravodaji za to, že eh, zahájil diskusi o důležitém tématu za návrhy, které jsou nastaveny správným směrem. Nicméně některé aspekty, s nimiž nesouhlasíme, budeme ještě řešit ve svých návrzích. Děkuji vám. Děkuji, paní Rozier. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za Eh, práci nad tímto textem, který odráží velice složitou debatu, eh, která také probíhá ve výboru eh, IMCO ale v každém případě děkuji roz, hodně rozšíření veřejné zprávy ehm, dat u, eh, a služeb, kde hovoříme například o služeb vysílacích společností poskytující kabelovou televizi a podobně, bez ohledu na to, jaký typ technologie se používá. Ehm, veškerá aktualizace přístupu je vítána, ale vyvstává z toho také několik technických aspektů. Konkrétně, jak stanovíme odpovědnost mezi primárními rozhlasovými společnostmi, které vysílají eh, provozovateli kabelových televizí, tam, kde se různě vyvíjí modul vysílání. Dokonce soudní dvůr také si uvědomuje, jak rychle se technika a technologie v této oblasti vyvíjí a proto zákony musí eh, držet krok s tímto vývojem. Ale ta zásadní otázka, princip země původu, která tedy e, činí problém, to je e, zcela pochopitelné a je to ještě důležitější než ty technické úpravy, tak si musíme také klást otázku, jak tyto audiovizuální kanály vlastně fungují. Máme tedy režiséry e, a také vysílací společnosti, které třeba vysílají eh, no, buď do rozhlasu, nebo poté na internetu. A to, co vytváří v audiovizuální technice příjem, je eh, ta eh, územní výlučnost. A samozřejmě tady v této souvislosti můžeme uvažovat o tom, jak podporovat audiovizuální průmysl. A Eh, nechceme jim odejmout náležitou odměnu, eh, ale zároveň si musíme uvědomit eh, územní výlučnost, která je důležitá princip země původu pro veškeré vysílání na internetu, tady je také otázka časového horizontu, a klademe si otázku, zda toto nepředstavuje výrazné oslabení těch, kteří vytvářejí audiovizuální obsah, tedy včetně um, vysílatelů a těch, kteří znovu vysí... předávají tento ehm, obsah. Vnímám to jako oslabení Eh, situace producentů oproti těm velkým subjektům, eh, tomu, kdo s tím nejvíce utrpí. Nejvíc tím utrpí eh, ti, kteří vytvářejí díla, která nejsou komerční, nejsou, jsou to třeba eh, náročné umělecké projekty pro náročného diváka, které nejsou tak rentabilní, nejsou tak ziskové, ale uvědomme si, my chceme diskutovat se všemi, kteří chtějí prodat Eh, díla. Eh, a to eh, je důležité pro zachování evropské rozmanitosti a oslabení země původu tohoto principu nám může pak způsobit problémy především těm, kteří by se chtěli svou uměleckou činností živit já si myslím, že se v IMKU také podařilo nalézt kompromis. Eh, už jsem to vnímala jako velmi permisivní ten přístup, eh, ale myslím si, že po určitých úvahách by se mohla najít zlatá střední cesta. Pokud se nad tím ještě za, zamyslím, myslím si, že, jak říkal pan Kavada, že vytvoření určitého rámce, který umožní přeshraniční přístup k audiovizuálním dílům, by byl vhodnější než zrušení principu územnosti. Eh, eh, Protože eh, nechceme samozřejmě na plenárním zasedání schvalovat text, který už se stane zbytečným nebo neužitečným. Děkuji. Pan, pan Fos? Vielen Dank. Děkuji moc krát, pane předsedo. Eh, eh, já bych chtěl říct si také za naši stínovou zpravodajku eh, paní Le Grip její názor a potom připojím svůj názor. Nejprve tedy anglicky to, co mi tady eh, kolegyně připravila. Eh, paní Le Grip by ráda připomněla své předchozí prohlášení ohledně nařízení a toho, jaká hrozba by z něj mohla plynout pro stabilitu kreativní branže v Evropě, tím, že budou ohroženy základní principy licencování a teritoriality voláme po e, přepracování článku 2, což bohužel zpravodaj ve své zprávě nezohlednil. Paní Legrip se také domnívá, že rozšířit ustanovení o odměňování e, týkající se e, principu země původu jde proti představě, že eh, současné nařízení neohrožuje smluvní svobodu. Paní Legrip připravuje pozměňovací návrhy eh, ohledně těchto otázek a je připravena k diskuzím na toto téma. Nicméně je třeba konstantovat, že bez značného přepracování článku 2 skupina EPP nebude moci podpořit zprávu. Pokud jde o článek 3, Návrh zpravodaje je stále ještě předmětem hodnocení, ale naší stínové zpravodajce se zdá, že předložené pozměňovací návrhy jdou správným směrem. Tak a teď bych chtěl říct si také něco za sebe protože zpravodaj také položil otázku, pro koho to vlastně děláme. Neděláme to jen pro jednu část, ne pouze pro kreativní průmysl, ne pouze pro spotřebitele nebo pro jednotlivce. Děláme to také proto, že máme strategii digitálního jednotného trhu a že chceme posílit evropský průmysl, zejména evropské kreativní odvětví, k čemuž je potřeba mnoho stavebních kamenů. Jedním ze stavebních kamenů je směrnice o soukromí i privacy, potom směrnice o audiovizuálních mediálních službách a také toto nařízení. To vše dohromady. A pokud to přeženeme, tak to bude znamenat pro náš kreativní průmysl také ohrožení. A proto je potřeba u tohoto nařízení e, si to uvědomovat. Potřebujeme a to je podle mého názoru podstata politiky, potřebujeme rovnováhu mezi jednotlivými zájmy, které zde existují a které jsou přítomny. A podle mého názoru musíme i v této oblasti nějakým způsobem zohlednit kulturní hranice. E, tomu se nevyhneme, protože e, kdo pochází z jihu, tomu se nemusí nutně líbit to, co vzniká na severu, nebo z východu se nemusí líbit, co vzniká na západě. E, na takovéto věci je potřeba brát ohled na tyto kulturní hranice. A tím se dostáváme k otázce svobody uzavírání smluv, která se také neomezuje pouze na jeden konkrétní bod, ve kterém je možné uzavřít smlouvu. Tato svoboda smluv platí eh, i pokud jde o licencování nebo pokud jde o eh, uvádění na trh. A tady si myslím, že se musíme na tuto problematiku orientovat. Proto část tohoto nařízení jde velice daleko, pokud jde o audiovizuální sektor, což by mohlo přinést nevýhody. Možná je to tak na hraně. Já mám tak trochu pocit, že návrh zprávy jde trošku dále, než by musel, že jde trošku nad rámec. A proto pokud jde o špičkový sport nebo podporu filmů v Evropě a tak dále, tak s tím vším je potřeba počítat při poskytování finančních pobídek a tak dále. Myslím si tedy, že ti, kteří eh, určitým způsobem investují, ať už do infrastruktury nebo do obsahu, by určitě eh, měli radost ze zjednodušení právní situace. Eh, držitele práv vlastně jaksi směňují současnou situaci za lepší finanční odměňování, což by měl být tedy výsledek tohoto všeho. Já mám občas ale pocit, že někdy je lepší nemít vůbec nic. Návrh komise byl určitým způsobem zredukován, pokud jde o e, síť, mobilní sítě a podobně. Já si tedy myslím, že jsme ještě nedospěli do bodu, kdy můžeme nastavit rovnováhu všech zájmů. Já nevím, jestli to bude fungovat všude, ale myslím si, že zpráva jde nad rámec v těchto oblastech. Pokud se podíváme na část 1, tak o tom se už zde dostatečně mluvilo, ale já bych ještě chtěl jednou upozornit na to, že tady se neustále jedná o refinancování což při veškeré rovnováze, které bychom mohli dosáhnout, by mohlo vést k tomu, že ty projekty nebudou financovány, že se do toho nikdo nepustí, protože nebude mít jistotu zhodnocení. A já si myslím, že tady si musíme počínat eh, velice opatrně. Samozřejmě existuje internet s novými komunikačními kanály, ale měli bychom eh, neustále pamatovat na svobodu smluv a u všech doložkách o exkluzivitě, které existují, tak ty nemůžeme z ničeho nic prohlásit za porušující právo hospodářské soutěže. Tady je tedy zkrátka potřeba více eh, manévrovacího prostoru, abychom dosáhli té rovnosti rovnováhy. Mnoho nebo něco je formulováno tak, že, bych, že si říkám, že tohle by opravdu mohlo tu a tam někoho ohrozit. Děkuji. Děkuji vám. Mr. Karim. Děkuji, pan Kory. Já vás poprosím o stručnost, protože jsme už vlastně v časovém skluzu. Děkuji, já se budu maximálně snažit o stručnost. A vážení kolegové, já jsem velmi skeptický co do potřeby a poptávky po tomto návrhu. Mám určitý problém také s časováním z hlediska případu ATV ehm, a neuvědomili jsme si dostatečně eh, dopady na tvůrčí průmysl, z hlediska pracovních míst a podobně. A když uvažujeme o přenositelnosti, tak velice těžko vidím tady přidanou hodnotu v podkladu, eh, který je nabízen i eh, na dokumentu komise. K tomu, co říká zpravodaj, vnímám skepticky možnost rozšíření eh, návrhu komise významným způsobem, aby zahrnoval otevřený internet. Je totiž důležité, aby nositelé práv měli možnost vyjednávat o licencích odděleně, včetně odměn navíc pouze za služby online. To by bylo výrazným narušením eh, práv drž, držitelů práv. A e, Toto může tedy obsahovat také několik prvků a být to také na vyšší úrovni než další odměny. A zároveň si kladu otázku, zda e, zde je dostatečné odůvodnění pro zahrnutí všech online služeb. Měli bychom uvažovat o rozsahu působnosti a omezit je pouze třeba na nová díla. Je nezbytné dosáhnout správné rovnováhy a k tomu se vyjadřovala už řada kolegů, tedy rovnováhy mezi držiteli práv na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. Já se, nejsem přesvědčen, že se k této rovnováze v této chvíli blížíme. Proto, eh, kolegové, budu předkládat pozměňovací návrhy, abych omezil rozsah působnosti v souladu s připomínkami, které zazněly. Děkuji mnohokrát. Pan Kavada. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji za e, návrh zprávy, e, který obsahuje řadu pozitivních prvků, ale také některé prvky, které mě znepokojují. A ty zdůrazním konkrétně, e, pokud jde o problematiky přímého vystavení obsahu, kdy tedy do uzavřeného kruhu dá ehm, pro produkující společnost takové dílo, které se pak stane okamžitě dostupným, to vnímám jako rozumné řešení. Zároveň si však musíme uvědomit, že E, obě strany musí nést odpovědnost za svůj obsah a každý musí získat také povolení, a to také z důvodů faktických, tak jak tady vysvětlila paní Rozier, ale další také kolegové. E, tedy pokud někdo chce vytvořit digitální e, trh, který bude pevný, Máli tedy pomoci celkovému hospodářství, důležité je, eh, abychom se nestali pouze komplici velkých amerických studií nebo pak čínských a korejských eh, megapodniků. Zlatá palma nebyla americká ani indická, ale šla do Švédska a to je velice pozitivní pro evropské tvůrčí odvětví. A Text, eh, tak jak jej původně předkládá komise, eh, usiluje do značné míry eh, zajistit službu shlednutí programu později s tím, že předplatitelé budou mít příležitost k programům, které nemohli sledovat během vysílání. A pan Volken rozšířil působnost textu, aby tam zahrnul také Eh, mnohem širší sortiment eh, obsahů. A tady souhlasím, ale musíme si uvědomit, že jde o služby, které jsou srovnatelné se službami uzavřených okruhů, takzvaných OTT služeb eh, při tedy distribuci televizních pořadů eh, přes internet, eh, země původu. Tento princip eh, je něco, kde jsem, na, tady jsem naprosto proti návrhu a to vás nepřekvapí. To je taková konstrukce e, německých privilegií, kde máme německé zpravodaje, kteří e, horují pro e, tento princip a e, mě e, skutečně zaráží, že tento eh, přístup nemá absolutně žádný základ eh, s výjimkou možných zisků německých rozhlasových a dalších vysílacích společností, které jsou už tak vysoké. A eh, co se týče forum shoppingu, to by se mohlo řešit tím, že se obecně sníží poplatky, ale zároveň bychom měli eh, zde připojit také eh, eh, rozumný přístup, to, to by nemělo zůstat jenom otevřené, abychom to nenárušili. Co se týče opětovného vysílání, retransmise, tady bych byl opatrný, velmi opatrný. Eh, protože eh, máme článek 22, článek 16, 138, kde se uvádí možná, eh, možný zásah zákonodárců Evropy, mm, kde samozřejmě nemusíme mít dostatečný manévrovací prostor. Já tady eh, uznávám, že pan Folken chce brát tyto aspekty na vědomí a případně eh, rektifikovat přístup ve světle rozhodnutí soudního dvora eh, tak aby neutrpěl audiovizuální sektor v Evropě. Co se týče dodatečného ohodnocení pro autory, to vnímám jako dobrou věc podporuji to, ale zároveň musíme být bdělí, abychom se vyhnuli eh, jakýmsi duplicitám v této oblasti, protože to by bylo kontraproduktivní, zvláště pokud by se eh, platilo na základě eh, smluv a někteří tvůrci by byli nadměrně odměňováni za svou práci, když už se těší ochraně autorských práv. A e, jaká, jakási odměna navíc za díla, která e, můžeme kvalifikovat jako takzvaná niche works, e, kde bychom mohli také uvažovat o specifickém ohodnocení třeba e, za e, ztráty, které utrpěly tradiční e, televizní vysílací společnosti, ale situace zde může být mnohem komplikovanější. Uvědomme si udělování licencí na straně jedné a cíl, kterého by bychom měli dosáhnout. Tady bychom nakonec dosáhli oslabení pozice autorů nebo dokonce narušení kulturní rozmanitosti, eh, což by byl obrovský problém, eh, protože nechceme omezovat to, co už je teď malé na 30 eh, Uvědomme si situaci například v USA, kde v kinech najdeme jenom 30 evropské produkce a to se týká nejenom kinosálu, ale také šíření na internetu. Proto bychom měli lépe hájit svá práva a obecně být modernější ve svém přístupu. Thank you. Uh, now... Děkuji vám. A teď pan Gorielo z komise. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem tady jednal s kolegy. velice stručně několik poznámek k návrhu zprávy. Domnívám se, Komise eh, je spokojená s úrovní ambicí, pokud jde o princip země původu a o to, že byl zachován eh, s některými změnami, ale chápeme, jaký je zpravodajův cíl, eh, pokud jde o zavedení principu země původu. Tato diskuze je velice obtížná momentálně, toho jsme si vědomi a uvědomujeme si, e, jaké obavy e, byly vyjádřeny ohledně tohoto konkrétního aspektu e, podaného návrhu. Nechci se teď vracet k těm debatám, které už jsme absolvovali a určitě jich ještě hodně absolvujeme. Pouze bych chtěl ještě jednou prohlásit, že návrh komise představuje poměrně úzký a dobře definovaný princip země původu, který se vztahuje pouze na specifické online služby, které jsou doplňkové k vysílanému obsahu. A kromě toho, jak je objasněno v úvodním ustanovení našeho návrhu, zavedení principu země původu nebude mít vliv na smluvní svobodu následkem čehož nevzniká podle nařízení vůbec žádná povinnost vysílatelům poskytovat služby napříč hranicemi. Je to nástroj, který jim to umožňuje tím, že zjednodušuje vyřizování práv a doufáme, že výsledkem bude širší dostupnost programů eh, přes hranice. Každopádně povinnost eh, nevzniká podle návrhu komise. Potom k několika novým prvkům, které přidává zpravodaj. Komise může souhlasit s některými názory, a sice to, že vyčlenění služeb, které by cílilo na konkrétní území, patrně není potřeba. Je to otázka, kterou jsme se zabývali v době, eh, kdy vznikalo posouzení dopadu a dospěli jsme k závěru, že eh, pravděpodobnost toho, že by se vysílatelé přesunuli do jiné země, aby eh, unikli ustanovením tohoto nařízení, je velice malá, pokud ne nulová. A dále, což je důležité, v tomto nařízení se nepohybujeme v oblasti administrativních pravidel, eh, která eh, uplatňují eh, členské státy, která uvalují členské státy na vysílatele, ale pohybujeme se v oblasti smluv a v oblasti toho rizika, které, podle kterého by se vysílatel přesunul do jiné země, toto riziko nám nepřipadá příliš velké. Pokud jde o nový návrh na zavedení různých uspořádání pro odměňování eh, autorů a držitelů práv, Komise samozřejmě souhlasí s tím, že cílem je, aby eh, držitelé práv získali spravedlivou odměnu, jestliže jejich obsah eh, je šířen online, ale domníváme se, že toto nařízení není vhodným místem pro diskuze o eh, této problematice. Tím je spíše směrnice o autorském právu na digitálním jednotném trhu, která, jak víte, také bude projednávána vaším výborem a obsahuje mnoho článků, kterými komise usiluje o posílení pozic tvůrců a jejím konečným cílem je eh, posílit jejich finanční odměny. Tady bych chtěl ještě varovat před zaváděním mechanismu eh, podle kterého by komerční vysílatelé a veřejnoprávní vysílatelé měli stíženou možnost poskytování licencí, eh, což by potom eh, vedlo k dodatečnému odměňování, které by plynulo eh, odděleně držitelům práv. Pokud jde o ty změny v kapitole o opětovném vysílání, myslím si, že tímto problémem se musíme zabývat pozorněji. Rozšíření eh, kabelového režimu vnímáme a vnímáme také návrh na nové ustanovení o eh, direct injection. Eh, to je důležitá debata. Evropský soudní dvůr vydal rozsudek, který nás zavádí určitým směrem pokud jde o e, direct injection, tak to je rozhodně téma, které budeme muset probrat hlouběji. To je momentálně všechno, pane předsedo, a děkuji vám. Také děkuji. To byl tedy bod čtyři. Nikdo další se nehlásí o slovo. Chtěl bych vám připomenout, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je ve čtvrtek 22. června letošního roku ve 12.00. Pokračujeme k bodu číslo 5. Návrh zprávy o boji proti eh, praní špinavých peněz eh, prostředky trestního práva. Slovo má pan Chrysogonos. Děkuji, pane předsedo. Eh, nedávné teroristické útoky na území Evropské unie zdůrazňují potřebu předcházet terorismu a bojovat s ním co nejdříve. Eh, co nejefektivnějším eh, využitím příslušných prostředků. Pokud je o zdroje financování teroristických organizací, tak eh, to je klíčový příspěvek v boji proti terorismu. Zároveň efektivní legislativa proti praní špinavých peněz může také přispět k omezení finančního zločinu a daňovým únikům. Evropská unie eh, má dva způsoby, jak řešit eh, toto. Eh, stávající kriminální, trestní legislativou, spoluprací mezi, stávajícím, mezi organičními trestní řízení a výměnou informací a také legislativou na boj s praní proti špinavým penězům, proti praní špinavých peněz. Tato Navrhovaná směrnice má eh, za cíl dále zlepšit tyto nástroje. Návrh dosahuje tohoto cíle tím, že se implementují mezinárodní závazky v této oblasti na základě eh, úmluvy Rady Evropy o eh, praní, vyhledávání, zabavování a konfiskaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu z roku 2005 a také Eh, přišla doporučení eh, od eh, úkolové skupiny pro finanční akci. Ten návrh komise je obecně vyvážený, ale v několika oblastech je třeba se ještě dále zamýšlet. Je třeba klást důraz na transparentnost a otevřenost. To by mělo být klíčovým prvkem právního rámce Unie. Abychom posílili ty snahy nebo usnadnili tyto věci, tak by členské státy si měly zachovat veřejně prohledovatelné Eh, rejstříky eh, konečně, eh, konečných vlastníků všech korporací, trustů nebo příslušných, dalších příslušných subjektů. Znalost koncového vlastníka bankových, bankovní účtu a jiných aktiv je základem pro účel potírání té činnosti proti Eh, touto směrnicí, eh, na základě této směrnice by eh, orgány měly být schopné si vyměňovat důvěrné informace bez ohledu na jejich konkrétní povahu. Za tímto účelem tyto příslušné orgány by měly mít adekvátní právní základ pro výměnu důvěrných informací a měly by spolupracovat co nejžíře podle mezinárodních standardů platných v této oblasti. Informace, eh, včetně eh, eh, rejstříku konečných vlastníků, by měly být základem pro automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány a dalšími příslušnými regulačními orgány a organičními trestním řízení. Informace o boji s finančním mezinárodním terorismem a o boji proti praní špinavých peněz je také, eh, jsou také důležité pro eh, účinný dohled nad příslušnými institucemi. Proto výměna důvěrných informací a spolupráce mezi eh, příslušnými odpovědnými orgány, úvěrovými a finančními institucemi a, a vůbec se to s nimi do, orgány dohledu by neměla být Mm, omezována eh, právně jistotou vyplývající z nedostatku ustanovení v této oblasti. Spolupráce je ještě důležitější proto, že eh, eh, takový dohled už byl v řadě případů vlastně uplatněn u takových orgánů, jako je Evropská centrální banka. Je důležité, aby údaje umožňující bankovních a identifikace bankovních a platebních účtů eh, jednoho člověka, nebo teď jsou eh, rozstříštěné a nejsou eh, k dispozici příslušným orgánům včas. Proto je naprosto nezbytné vytvořit centrálně automatizované mechanismy, jako je rejstřík nebo systém vyhledávání dat ve všech členských státech, jako efektivní způsob k získání včasných, eh, včasného přístupu eh, k informacím o eh, identitě vlastníků, bezpečnostních schránek, koncových vlastníků a držitelů úplných mocí k tomuto. Nicméně vzhledem k právo na soukromí, pane si pan předseda a, a, přerušuje, prosím, máte hovořit pomalej. Nicméně eh, princip profesního tajemství a také právo na eh, soukromí a eh, spravedlivý proces by neměl být podkopáván sběrem a přenosem dat nebo informací o běžných transakcích na základě pouhého podezření. Aby bylo možné efektivně bojovat s praní špinavých peněz, je nezbytné, aby finanční centra, jak na kontinentu, tak mimo něj, nebo eh, daňové ráje s bankovním tajemstvím, nemohli používat regulační daňovou arbitráž nebo i jiné eh, způsoby, jak napomáhat korupčním aktivitám a zprostředkovat informace o eh, vyhýbání se daním. Takováto centra by měla být odstřižena od evropského a globálního finančního společenství. V každém případě eh, protiopatření proti eh, praní špinavých peněz je třeba vyvážit eh, vzhledem k zájmům, které ohrožují organizovaný zločin. Zákonodárci by se tedy měli zaměřit na dosažení co nejvyšší úrovně právní jistoty a zároveň dbát plně základních práv Lhůta pro podozňovací návrhy je 8. června v 12 hodin k této zprávě. Děkuji. Děkuji, pane Krizokonosi. Tady dostává slovo pan Fos. Já se nahrazuji eh, našeho eh, eh, stínového zprávě Emila Radeva a proto přečtu jeho náměty pro dnešek. V posledních třech letech Evropská unie posiluje svá bezpečnostní opatření zejména ta, která se týkají boje s organizovaným zločinem a terorismem. A to vše ve jménu Bezpečnější unie. V navrhované e, směrnici o, o e, boji s vyplněním špinavých peněz prostředky trestního práva e, je učiněn krok správným směrem, protože umožní lepší spolupráci mezi příslušnými orgány členských států v boji proti praní špinavých peněz. Také doplní ale eh, neměla eh, by se zcela zaměřovat s, eh, s čtvrtou směrnicí o praní špinavých peněz, která teď proběhne revizí. A proto prosím mějte na paměti tento rozdíl, až si budete připravovat pozměňovací návrhy k návrhu stanoviska Jury. Děkuji. Děkuji, paní Rozier. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za návrh textu. Ehm, je to velice eh, důležitý návrh, který pomůže bojovat proti eh, mezinárodnímu eh, zločinu, který také financuje terorismus. Jak sledujeme situaci v USA, víme, že částky představují 3,5 globálního HDP pro některé členské státy. Ehm, jsou eh, zprávy, které uvádějí, že přeshraniční rozměr trestné činnosti může představovat až 50 ehm, trestných činů, které jsou zjištěny. A zpravodaj doporučuje minimální kritéria z hlediska definice související s praním peněz a zde vycházíme z návrhu komise, která nabízí účinný nástroj v boji proti praní špinavých peněz. A také eh, tento návrh doplňuje to, co je již obsaženo ve směrnici. Ehm, můžeme také uvažovat také eh, o další kodifikaci vzhledem eh, k například Varšavské konvenci a dalším Eh, listinám. Mám ještě také několik dalších aspektů. Eh, povinnost transparentnosti konečných mm, příjemců, což je naprosto nezbytné v odhalování případu praní peněz. A pak také otázka absolutní transparentnosti konečných příjemců. Tady neříkám, že to musí být nejlepší nástroj, ale rozhodně je to nezbytné řešit. A e, Zároveň výměna informací je naprosto zásadní pro dobré fungování vyšetřovacích orgánů a tady také podporuji e, návrh zpravodaje i to, že odkazuje na chartu základních práv, ta nám také nabízí poměrně užitečný základ. Thank you, chair. Přeji si komise. Ano, děkuji. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji za návrh. Mohu ji podpořit. Také eh, jste možná zaznamenali, že rada eh, také se velmi blíží obecnému přístupu eh, a přehla by si, aby se podařilo tento návrh přijmout co nejdříve. Hovoříte také o tom, že jde o harmonizaci trestního práva, eh, něco, co by mělo doplňovat směrnici eh, proti praní peněz, to je velice důležité. My také zdůrazňujeme otevřenost a transparentnost a to jsou důležitá témata a ta jsou již ošetřena v kontextu směrnice. My bychom je tam také rádi ponechali, aby se to dále nemátlo, nekomplikovalo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji za tyto stručné poznámky. Já zatím nikoho přihlášeného do diskuse nemám. Prosím, berte na vědomí, že mm, termín pro podání pozměňovacích návrhů je 8. června a my jsme tímto uzavřeli bod 5 na pořadu jednání a můžeme pokračovat bodem 6. Výměna názorů týkající se respektování soukromí a ochrany osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice, tak dále. Slovo má pan Fos Pravodaj. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, tento návrh komise eh, Eh, mě nechává bez slov víceméně, eh, vzhledem k tomu, co bylo předloženo. Eh, výslovně mě to šokuje částečně. Je to tak něco mezi ochranou dat a kodexem elektronických komunikací a myslím, že ty cíle, které jsme si stanovili pro vnitřní trh, pokud jde o, o růst, pokud jde o podporu hospodářství, našeho evropského hospodářství, pokud jde o volný tok dat, tak toho všeho eh, se zde nedosahuje. Je to opak eh, toho, eh, co bychom řekli zaměřené, čemu bychom řekli zaměřené na budoucnost. Naopak mám pocit, že to jde tím směrem, že DG Connect může ukázat, že DG Justice že taky umí počítat. Prostě je to prapodivný návrh, a já si myslím, že by bylo lepší, eh, kdyby se komise omezila a mm, na to, že řekne, prosím vás, eh, zacházejte s daty zákazníků důvěrně a postarejte se o to, abyste neporušovali základní práva. To bylo mnohem lepší než ten návrh, který tady teď máme. Potom další věc, koherentnost. Máme zde eh, základní nařízení k datové ochraně to jsme zde schválili minulý eh, rok. Ještě se to ani nepromítlo do praxe, eh, k tomu má dojít příští eh, rok a proto by bylo dobré, aby tento návrh byl také uplatněn v praxi tou dobou. Ale je to tvořeno jako lex specialis. To znamená, nás tady nezajímá jakoby to nařízení o na ochraně dat, o kterém jsme vyjednávali pět let tady a teď najednou řekneme, uděláme si něco vlastního ještě nad rámec toho. Takže mi tady opravdu chybí slov. Jak někdo může přijít s takovýmto uh, nápadem? To musíte pak říct, uh, prostě, že to nařízení je eh, v platnosti a to, co uh, nám chybí, můžeme k němu ještě přidat, ale ne a přicházet s novým režimem ochrany údajů pro tato uh, data. A to, co je tady také obsahově, my chceme eh, zde nějak chránit malé a střední podniky, aby eh, se dostali vpřed a ne ty monopolní věci, co tady teď máme. A například pokud eh, se podíváte na tu úpravu cookie, tak tady je úplná, o, o, úplný opak. Přesně tohle se všechno vyloučí a, a všichni velcí si tam budou moct dát cookie. No tak to je úplně opak toho, co jsme chtěli. Takže já jsem eh, zde eh, eh, poměrně frustrován ohledně tohoto návrhu. Pravděpodobně se to nezmění tak, aby to vůbec dávalo smysl. Jí zejména vzhledem k tomu, že ty cíle jsou zde docela pozitivní, lze je uvítat, aby tedy komunikace proběhla, probíhala důvěrně, ano, to chybí základním nařízení o ochraně dat, ale tady eh, uspůsobení se technické eh, realitě, to lze eh, uvítat. Uplatnění vzhledem k Evropské základní chartě, základní práv, to lze také uvítat. Také tu komunikaci s ODT musíme rozšiřovat a je tady také ta sklerotiková zpráva. I tam už je komunikace tak integrována kvázi. Ale vzhledem k tomu, co dnes eh, komunikace obnáší, tak tady řešíme jenom ty důsledky, ale uh, nedůsledně. Takže to uh, překrývání se základního nařízení o ochraně dat s takovýmhle předpisem, no jak to potom uh, chceme uh, chápat uh, v právním uh, rozměru, když ta uh, data spadají do tohoto nařízení o elektronickém soukromí a o ochraně údajů. Když eh, tam najednou eh, narazíte, tak máme tady dvojí sankci, takže týká se to jak schvalování, tak eh, sankcí, tak cookies, při mého marketingu. Schválení to prostě nepřispívá k nějakému koherentnímu právnímu rámci. Myslím, že je třeba se zaměřit jenom na ta data, takzvaná metadata, která e, jsou svázaná s konkrétní osobou. A je třeba se zamýšlet nad tím, jaký právní systém se e, v tomto smyslu uplatní. Potom je tady e, také definice komunikace, kterou je třeba uvést do souladu s evropským kodexem elektronických komunikací, aby to byl prostě jeden systém. Prostě tady říci, no tak eh, s těmi daty už nelze nic počít, no to vůbec nesouvisí s nějakou eh, digitální budoucností, to znamená odstřižení všeho, eh, co ten zdroj nabízí, to se tady podle toho vůbec nedá použít. Měli bychom tady více možností, pokud jde Eh, anonymizovaná, pseudoanonymizovaná data nebo eh, eh, k osobám vstažená data zašifrování. Prostě tady se mezi ničím takovým vůbec nerozlišuje. A potom ještě ke cookies. Když se podívám na cookies třetích stran, až tedy prvních nebo třetích, tak kde je tady to velké riziko pro ta data, mm, která jsou tady k dispozici? No možná že potom eh, budeme tak trošku znát ta data na konci, ale jaký to bude dávat smysl? Když to teď škrtneme, tak potom budeme mít na konci jenom cookies eh, třetích stran. To znamená, všechny ty velké firmy, které už to mají a schovávají to do prohlížečů, budou moci pokračovat se, svém, eh, se svým obchodním modelem a všichni ti ostatní malí, kteří si to nemůžou dovolit, budou zcela vyřazeni z tohoto biznisu. Potom je tady ta otázka eh, rozpočtové výjimky, eh, kterou máme u eh, nařízení o ochraně datů. Když, dat. Když zpřístupním někomu svoji Wi-Fi, jsem potom také poskytovatel elektronických komunikací. Od kdy je ten systém otevřený, od kdy je uzavřený? Toť otázka, kterou je třeba klást si mnohem častěji. Potom zde vůbec nejsou žádné nároky na fyzické osoby, aby se zabývali vůbec bezpečnostními opatřeními a, důvěrností své komunikace. Takže e, pokud ten e, individuální uživatel e, používá bezpečnou síť, tak zde mm, se to vůbec neřeší, ta bezpečnostní rizika. A, a prostě vůbec nechápu tady ty překryvy. Rád bych tam viděl naopak jiné věci. Předpokládám, že to asi všechno nenajde většinu, tak jak to vidím já, ale eh, chci každopádně poukázat na to, že eh, tady neuděláme nic dobrého pro naši digitální budoucnost. Článek 4 eh, nařízení, návrhu nařízení o Evropském kodexu elektronické komunikace musím podpořit, prostě to nařízení nemůže vstoupit v platnost eh, do té doby, než bude schváleno to o ostatní. Ten návrh také nerozlišuje mezi eh, obsahy, daty a informacemi. A, a ten rozsah působnosti si myslím, že obecně je eh, pojat široce. I to je třeba tady lépe odstupňovat. A potom poslední věc. Rozsah působnosti, ano, třeba se oprávněně týká na různých zařízení, digitální komunikace, e, když můj pečující e, robot bude komunikovat s mojí nemocnicí, tak to pravděpodobně bude určitý způsob e, komunikace, který se podle toho bude definovat, ale co když spolu budou komunikovat stroje? A co to znamená pro ten souhlas, protože ten souhlas byl vždycky udělen jenom vůči člověku. A ty důsledky, eh, které z toho vyplývají, eh, tady myslím, nejsou dostatečně pokryty. Proto jsem na nejvíc eh, kritický k tomuto návrhu, na nejvíc kritický, zejména pokud jde o koherentnost, tak to se zde mělo řešit víc vzhledem k nařízení o ochraně dat. To se mělo vzít možná i jako úplný základ východisko. Jinak si myslím, že to celé nevede k cíli ve stávajícím podobu podobě v eh, Evropském parlamentu k tomu něco uzavřeme, ale nebo schválíme, nebo se usneseme, tak dobře, ale celkově si myslím, že to není orientované na budoucnost a doufám, že se nám podaří eh, zajistit větší orientaci na budoucnost. Děkuji. Děkuji, pan Negrasku. Ano, jenom takový osobní příspěvek k textu. Eh, souhlasím s panem Fosem eh, v tom, co zdůraznil, aspoň v některých případech zdůrazňuji také, že je důležité chránit soukromí a osobní údaje os, eh, osob. Ale přesto se mi zdá, že tento návrh komise místo, aby vytvořil něco pro občany, tak byl vytvořen k tomu, aby proti něčemu bojoval. A tím samozřejmě vznikají problémy. Podle mého názoru se vychází z myšlenky, že správce dat e, e, má prezumci viny, tedy je o něm předpokládáno, že je vinen. A to se projevuje také v různých právních předpisech komise. My jsme totiž už dříve řekli, například v nařízení o ochraně dat GDPR eh, se stanoví, jak se smějí data používat. A uvědomme si, jak obtížné bylo ke GDPR dosáhnout kompromisu. Ehm, a tady otevíráme pandořinu skřínku znovu a i tam najdeme místa pro různou interpretaci a jak obtížné je tuto, eh, toto nařízení vlastně na národní úrovni implementovat. Tady si musíme uvědomit, že hovoříme také o soukromí z hlediska intervencí Eh, od různých služeb státu, případně případy hackingu. Eh, a tady hovoříme eh, v návrhu pouze o správcích dat, ale nezmiňujeme tyto jevy. A měli bychom se tedy více věnovat vlastnictví dat, protože to je nutné také definovat. A v řadě eh, předpisů, které projednáváme tady v Evropském parlamentu, vidíme, že toto je problém a musíme zde nalézt kompromis hlediska, kdo vlastní data. A pak další věc, ta je také důležitá pro Evropský parlament, Měli bychom vždycky apelovat na lepší digitální výchovu. Hovoříme o soukromém životě, ochraně soukromí a podobně, ale informace a informovanost sehrávají důležitou úlohu. Musíme také zajistit, aby uživatelé sami byli lépe informováni a tyto informace musí být spolehlivé. Ne, že prostě eh, tady si kliknete na přijmout podmínky eh, a každý to odklikne, aniž by si vůbec přečetl, jaké ty podmínky jsou. To by měla být skutečná informace informovanost, ne taková tovární. A e, tady si myslím, že by bylo vhodné možné nalézt společnou dohodu a také v neposlední řadě problematika šifrování dat. To by si zasloužilo rozpravu tady v našich řadách, protože tento dokument e, má celou řadu technických přístupů. A já sám vycházím z technického digitálního sektoru a když někdy vidím texty komise, nařízení komise, tak Eh, eh, je zjevné, že si vůbec komise neuvědomuje, jak se to prakticky bude implementovat v reálu. Eh, na tyto detaily prostě komise zapomíná. A i v Tady v tomto textu najdu řadu článků, které se technicky prostě implementovat nedají, anebo veli, s velkými obtížemi, proto musíme brát v úvahu i proveditelnost. A také žádám komisi, aby nás lépe a podrobně informovala o technických aspektech návrhu. Děkuji. Děkuji paní Delvo. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, bych jakožto stínová zpravodajka spolupraci s panem Fosem bych ráda ještě podpořila vystoupení pana Fose, eh, tak eh, skutečně oddaného člověka to, tématu, když slyšíme, tak je to vždycky velice pozitivní. A myslím si, že zcela jistě si toto téma zaslouží rozsáhlou rozpravu nejenom v rámci našeho výboru Jury, ale obecně z hlediska nové politiky, eh, protože zde máme pozice, které eh, nám umožňují být jednotní. Důležité je zmínit problematiku soukromí, eh, utajovaných skutečností a podobně. Důležité je, aby naše životy, údaje o našich životech byly chráněny. E, na tom se jistě všichni shodneme. A také se domnívám, že bude velice důležité zajistit koherentnost mezi různými směrnicemi a nařízeními, e, které jsme již Eh, měli a s kterými jsme pracovali. A já si myslím, že to je úloha právě našeho výboru, abychom tedy zvažovali koherentnost a soulad eh, mezi eh, směrnicí o obecné ochraně dat GDPR, směrnicí o elektronických komunikacích a podobně. Já mám to štěstí, že pracuji právě na této složce a zcela osobně bych vám rád Eh, ráda ještě řekla, že já osobně mám řadu pochybností, řadu nezodpovězených otázek celá jistě. Toto si vyžádá ještě spoustu práce, ale ta bude nesmírně zajímavá a přinese jistě pozitivní výsledek. Děkuji vám. Děkuji. Já si kladu otázku, co ten pozitivní výsledek bude. Jaký bude, aby byl pozitivní, pan Andersen? Děkuji. Je nepochybné, že to bude nesmírně zajímavá práce na půdě tohoto parlamentu. Na úvod chci poděkovat komisi za zmínění, za přednesení této otázky a samozřejmě za přípravu velice zajímavého návrhu. Můj pohled na tento návrh je, že tento návrh není dostatečně silný z hlediska ochrany soukromí hm, a e, komunikačních dat. Já si myslím, že tam vyvstává několik obtížných otázek, kde musíme nalézt rovnováhu a e, zcela jistě si to bude také vyžadovat jednání na Eh, zasedání stínových zpravodajů. Víme, že existovala starší verze eh, tohoto dokumentu od komise již v loňském roce a ta byla lepší, podle mého názoru. Možná byste se k ní měli vrátit. Například formulace jako privacy by design eh, eh, oproti výrazu privacy by option. Čili to původní by design by bylo vhodnější, my to tam budeme eh, chtít zpětně zapracovat. Týká se to totiž jak ochrany soukromí, tak respektování soukromí a soukromého života a ochrany osobních údajů. A je zde také dobrý důvod, proč už se revidovalo nařízení GDPR, a některá témata jsou ošetřena ve směrnici o e-soukromí. E, již z doby velmi dávné, myslím, že 2002, z hlediska internetu je to dávná minulost. A myslím si, že je na čase, aby se směrnice e, o e-soukromí e, novelizovala. Celá jistě je nutné něco udělat v tomto směru. Chci se zeptat, zpravodaje, zda si myslí, zda by takové řešení bylo přijatelné, eh, tedy eh, aby společnosti eh, a další subjekty měly tedy informaci o nutnosti dodržovat nařízení GDPR, směrnice i privacy a všechno. Ehm, nevím přesně, jak to zpravodaj myslel, z praktického hlediska možná to je taková řečnická otázka, pokud si pouze správně vysvětluji jeho, při, jeho kroucení hlavou trošku. A e, musíme tedy směrnici revidovat tak, abychom dokázali Eh, aktualizovat právní předpisy, které vstoupí v platnost ve stejnou dobu, tak aby nevznikly problémy pro eh, společnosti, které se budou snažit tato pravidla dodržovat. Také eh, důležitý je souhlas, poskytnutí souhlasu, právní základ by měl tvořit tento souhlas. ano, souhlas. To se nám líbí. A jakási únava z cookies Eh, cookie fatigue. Eh, u z cookies to je něco strašného. Kdykoliv jste na internetu, tak musíte neustále akceptovat cookies. Pořád vás to ruší, otravuje a lidé už si nečtou, co to znamená eh, a prostě to rychle odkliknou, ať se toho zbaví. S tím musíme něco udělat. A komise navrhuje, abychom něco eh, napravili, abychom napravili, obnovili rovnováhu. O tom musíme uvažovat, ale zcela jistě je potřebné s tím něco udělat. A k tématu Eh, takzvaných tracking walls, kdy eh, lidé eh, nes- nemohou číst webovou stránku, pokud ta kuky neakceptují. To se mi nelíbí. Zvláště pokud je, jde o stránky zve, financované z veřejných rozpočtů. Ehm, s tím musíme něco udělat a zcela jistě se nám podaří nalézt koncenzus a také offline tracking, kdy eh, prostě zařízení, která lidé mají, provádí tento tracking offline. A tady jsem dost eh, skeptický. Eh, a já si myslím, že i tohle by mělo být založeno na souhlasu uživatele. A jsem přesvědčen, že zcela jistě budeme o tom hovořit ještě více a já se velice těším na tuto diskusi. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych vám pouze připomenout, že jsme v poměrně značném časovém skluzu. Máme ještě tři poměrně důležité body, v podstatě jenom 30 minut na ně máme. Neobdržel jsem žádnou další žádost o slovo k tomuto tématu, tedy k bodu číslo 6. Můžeme tedy pokračovat bodem 7 což je výměna názorů o e, zákonných opatřeních na ochranu whistleblowerů a slovo má paní Rozier. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Máme nyní e, mimořádnou příležitost zahájit diskusi která eh, nás zaměstnávala v prvních letech našeho funkčního období v souvislosti se skandálem LuxLeaks. A vedlo nás to k tomu klást si otázky, jaké informace jsou nezbytné pro hájení obecných zájmů občanů Evropské unie. To je zcela jistě motorem naší rozpravy a také to souvisí s diskusemi, které se pak rozšířili ohledně ochrany soukromí a podobně. A protože já jsem měla příležitost již se věnovat problematice ochrany údajů a důležité je nabídnout horizontální ochranu a taková ochrana je naprosto nezbytná. A víme, že v různých zemích Evropské unie je ehm, ochrana eh, ehm, oznamovatelů na různé úrovni. Někteří se těší eh, ochraně eh, komplexní, někteří příliš ne, někde ta ochrana příliš nefunguje, protože Eh, například v případě eh, eh, LuxLeaks se toto ukázalo jako nedostatečné. Podle parlamentu vidíme, že je tedy nezbytné poskytovat tuto ochranu a tak, jak ji nabízí soud pro lidská práva. Důležité je, že toto je nezbytnou součástí Ehm, společného evropského pro, projektu a proto eh, bych ráda poukázala ehm, vaši pozornost na některé prvky, které jsou opravdu důležité. Co bychom tedy měli vnímat jako takovéto upozornění? Ehm, máme tady eh, dva eh, cíle, tedy takovéto upozornění, ale by měly být součástí definice určitého statutu. Týká se to například pracovních podmínek pracujících eh, a podobně, eh, externích subjektů, postavení nějakých dodavatelů. Toto eh, mě trošku ruší, říká řečnice. Également, également... A Prosím pana Fose a pana Sěvku, aby byli sticha. <laughs> Děkuji vám, kolegové. A důležité je uh, zvažovat vždycky všeobecný zájem, jak charakterizovat kroky, které jsou zaměřeny na obhajobu uh, základního obecného zájmu uh, Evropy, Evropské unie. Druhé téma, jak tedy můžeme oznamovat eh, v národním měřítku je různých možná, eh, jsou různé možnosti, kdo koho kontaktuje, kdo odpovídá za řešení takové eh, situace a podobně. A jak tedy umožnit například na základě oznámení veřejným orgánům, jak zajistit anonymitu oznamovatele a jakým způsobem umožnit zveřejnění informace, eh, jaké existují mechanismy uvnitř orgánů a organizací, eh, aby došlo eh, k zvyšování povědomí veřejnosti, mobilizaci tisku a podobně a účinnému vedení vyšetřování, aby tedy bylo možné tedy skoncovat se situacemi, které nejsou udržitelné dlouhodobě. A také je podstatné si uvědomit, uvědomit, když uvažujeme o ochraně oznamovatelů, že někdy může být takovéto oznámení e, neoprávněné, e, vést, tedy bylo být vedeno s nekalými úmysly a podobně. E, a já jsem tedy hovořila Eh, také o různých represích, o co například týká se to ochrany, zaměstnání pracovního místa, odměny. Dostáváme se do situace, kde je nerovnost postavení před, eh, na, eh, dejme tomu na straně jedné máme obrovský podnik, který může mobilizovat obrovské prostředky a zároveň může takto pokračovat obtěžování daného pracovníka, který jakožto jedinec takové prostředky nemá. E, jeho postavení je tedy ne, nerovnovážné a pak nakonec si musíme uvědomit otázku finanční podpory z hlediska zaměstnanosti, zaměstnatelnosti, kdy tedy takový člověk se e, musí mít možnost obrátit na trh práce, hledat jiné pracovní stav, a podobně. E, otázka finanční podpory zde vyvstává jako s velkou aktuálností. A um, to je také velice důležité. A také osobně mně se tedy nelíbí ta myšlenka odměny eh, jak, eh, proti upozornění a spíš bych to vnímala jakožto ochranné opatření pro zajištění uh, základních podmínek pro přežití dané osoby během řízení. A v každém případě zcela jistě toto si žádá diskusy. E, já se velice těším na výměnu názoru s kolegy, se stínovými zpravodaji a také se velice těším na další práce. Děkuji. Děkuji, paní Talant. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji paní Rozier za tento e, skvělý úvod. Já bych se chtěla podělit o určité postřehy ze švédského pohledu ohledně této důležité záležitosti. Švédsko má dobře zavedený právní rámec pro ochranu whistleblowerů který v podstatě pokrývá zaměstnance ve veřejné sféře i v soukromém sektoru. Nicméně evropská legislativa by byla eh, vítaným doplňkem, zejména v soukromém sektoru. Nicméně eh, evropská legislativa musí mít podobu směrnice, která by stanovovala minimální úroveň ochrany na evropské úrovni a umožňovala by některým státům být ambicioznější. Pro nás je také důležité, aby tato legislativa měla podobu horizontální směrnice a aby pokrývala všechny oblasti pracovního trhu a ochraňovala zaměstnance jak ve veřejné sféře, tak v soukromém sektoru. Na minulé schůzi výboru eh, komisařka Jourová prohlásila, že eh, v radě nepanuje dostatek vůle pro horizontální směrnici, ale myslím si, že bychom ji měli eh, jménem parlamentu konzistentně požadovat. Whistleblowerům musí být zaručeno právo oznamovat a právo zůstat v anonymitě. Ochrana zdrojů je nesmírně důležitá proto, aby další lidé nebyli odrazováni, ale spíše povzbuzováni k tomu, aby oznamovali trestnou činnost. Kromě toho hranice pro to, aby se uh, osoba mohla těšit ochraně pro whistleblowery, nesmí být nastavena příliš vysoko, aby jednotliví zaměstnanci mohli upozorňovat nejen na nelegální chování, ale i na uh, další uh, přestupky a trestné činy, protože mnoho nekalých aktivit v soukromém i veřejném sektoru nemusí být nutně nezákonných. A konečně myslím si, že je zapotřebí mít vysokou úroveň ochranu proti eh, eh, odvetným opatřením na pracovišti, což je zcela nutné v zájmu ochrany whistleblowerů. Děkuji. Pan Kavada. Merci, voici enfin... Euh, Děkuji mnohokrát. Ehm, to je velice aktuální téma, po té, co jsme hovořili o ochraně soukromí. Otázka eh, ochrany osob, které eh, jsou oznamovateli trestné činnosti, je tedy správně zařazena do programu. Také chci poděkovat paní Rezier za eh, vystoupení, které bylo velmi konstruktivní. Důležité je nezapomínat na to, že nesmíme zapomínat na to, že je na jedné straně oznamovatel, který chce chránit veřejný zájem, na druhé straně někdo, eh, který je veden nekalými úmysly, tedy úmysly někoho škodit. A rozlišení v tomto e, smyslu bývá někdy složité. E, uvědomme si, že se to samozřejmě netýká všech, ale uvědomme si, že z morálního hlediska, etického hlediska, e, z pohledu odpovědnosti je důležité netolerovat to, co poškozuje zájmy demokracie či veřejných orgánů či společností. A já bych tady na tomto místě řekl, že si musíme především uvědomit veřejné, veřejný zájem, bezpečnost a demokracii. Na tomto místě musím také potrhnout, že pro eh, že je nezbytné dělat prevenci korupce, eh, zvláště v této situaci, kdy se Evropa velice těžko hájí, velice těžko hájí své hodnoty. Proto je důležité Eh, takovéto oznamování trestné činnosti správně zakotvit mezi nezávislými strukturami a zároveň umožnit ověření informací a zachování zároveň jejich eh, utajované povahy. Zároveň je nezbytné zajistit anonymitu eh, těch, kteří mají odvahu toto oznámit, ale je potřeba chránit jejich osobní život, rodinný život a podobně, zachovat soukromí ve všech směrech. Bohužel Evropa přes různá prohlášení často nedokáže eh, třeba konkrétně tady ochránit pana Snowdena ehm, a eh, tady musím eh, oproti velice špatnému jednání americké administrativy ehm, vůči dané osobě ehm, a uvědomme si, že pan Snowden, to je politování hodné, do jaké situace se dostal. A musíme mít tedy prvky pro předcházení eh, takové trestné činnosti eh, a mm, proto vytvořit nějaké stupně upozornění předtím, než bude zveřejněn případ trestné činnosti, která byla spáchána. Měl by tam být takový postup. Ehm, podle jednotlivých kroků. Také je nezbytné samozřejmě eh, chránit před všemi riziky, která zde mohou nastat. Ehm, zcela jistě o tom všichni víme. Týká se to třeba zaměstnání daného člověka, jeho pověsti, jeho budoucnosti. A eh, souhlasím s tím, že by měl vzniknout také mechanismus finanční ochrany pro ty, kteří jdou z kůží na trh a chtějí eh, oznámit takovou trestnou činnost a mm, ať to může být třeba jakási odměna na základě procent ne, nebo e, nějaká pev, e, e, pevná částka, jde spíše o ochranu než o motivaci. Eh, takže finanční otázky jsou také relevantní, ale obecně chci říci, že je nezbytné také eh, chránit eh, rodinné prostředí oznamovatele formou materiální nebo i formou ochrany pověsti, také jeho bezprostřední okolí. To jsou tedy velice aktuální otázky a zcela jistě se k tomu můžeme vyjadřovat. Tedy důležité je chránit ty, kteří chtějí Evropu zlepšit, zdokonalit. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Já to zastapuji stínovou zpravodajku Konstanc Le Grip. Takže teď přednesu příspěvek jejím jménem. Za prvé, paní Le bych chtěla připomenout, že právě u té takzvané směrnice o obchodních tajemstvích, pro kterou byla spravodajkou, eh, evropské instituce poprvé uznaly, že whistleblowerské aktivity by měly být chráněny. Vzhledem k tomu, že úvaha o možnosti přijmout horizontální nástroj na evropské úrovni eh, se eh, zasekla na právním základu, právního základu pro tento nástroj. Paní Legrip vítá ten postup, kterým se EP snaží definovat takovýto nástroj a snaží se učinit rozhodující krok směrem k nalezení adekvátního právního základu. Každopádně by paní Legrip chtěla připomenout, že stanovení zákonných předpisů pro whistleblowery, tak jako tomu bylo ve směrnici o obchodních tajemstvích, je problematika, se kterou je třeba zacházet opatrně, aby nevznikla nepřiměřená škoda zainteresovaným stranám. Děkuji. Děkuji, pan Durand. Děkuji vám, pane předsedo. Velice rychle, vzhledem k tomu, že toho už bylo hodně řečeno a já souhlasím s tím, co to bylo řečeno. Důležité je samozřejmě navázat také na ochranu soukromí, také je zakotvená ve směrnici, a e, uvažovat o dalších textech, které by mohly tento text dokonalit, protože toto téma má velký význam. Chtěl bych ještě trvat na tom, kromě toho, co bylo řečeno, že je nezbytné pochopit, e, že Ehm, ochrana oznamovatelů trestné činnosti je také pilíř demokracie 21. století. Je to pilíř demokracie, protože na jednu stranu jsme ve společnosti, která je stále více přetechnizovaná a hm, právě uvnitř struktur se můžeme setkat hm, s informací, která se hm, zevně neví. A jak řekl pan Kavada, e, vůbec Eh, ti to oznamovatele eh, jsou eh, také potřební ochrany. Tedy třeb, tak jako mají novináři chráněný svůj zdroj, tak tady je důležité chránit identitu těchto osob a to při vyšetřování tedy Hmm, tak jak chráníme třeba novináře, kteří hmm, jsou investigativními novináři v tématech, která jsou velmi zásadní. Řada věcí už tady zazněla, ale musíme trvat na tom, že eh, je potřeba vytvořit takové právní předpisy, eh, které eh, tedy oznamovatele nějak finančně zajistí. Důležité je hlavně chránit. Naší úlohou je vytvořit takový rámec, aby osoba mohla hovořit volně, svobodně, aby je tedy někdo chránil, ať už jsou to odbory nebo jiná organizace, která chrání kolektivní zájem. A důležité je e, zajistit ochranu obecného e, zájmu Musíme tedy chránit ty, kteří jdou z kuží na, krk, na trh a tedy riskují třeba svoje pracovní místo a podobně, ale zároveň tím svým vystoupením chtějí chránit naši demokracii. Je to průřezový charakter, právní základ. Jsou to všechno témata, která nesmíme samozřejmě vynechat. Ono nás to vede k řadě důležitých otázek, ale já tady důvěřuji kolegyni Viržiny, že se jí podaří tento text dále zdokonalit eh, tak, abychom téma, které má naprosto zásadní význam a bude mít zásadní význam do budoucna, dobře zpracovali. Other... Děkuji, někdo další se nehlásí o slovo. Paní Reda ještě. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že se do značné míry v tomto výboru shodujeme a vlastně v celém parlamentu na tom, že potřebujeme horizontální legislativu. Jen bych se chtěla vyjádřit k jednomu bodu, který zazněl v diskuzi a sice zda máme rozlišovat eh, mezi eh, dobře míněným oznámením trestné činnosti a spíše tím zle míněným práskáním něčí eh, soukromých úmyslů. Ono to zní eh, na první pohled velice intuitivně, ale mohlo by to být eh, poměrně škodlivé pro whistleblowery, protože musíme si uvědomit, jak to vypadá u soudního řízení. Pokud někdo musí u soudu prokázat, že choval dobré úmysly, když zveřejňoval informace, tak samozřejmě potom druhá strana, většinou zaměstnavatel, se bude snažit předkládat různé důvody, eh, bude se snažit dokazovat, že dotyčný měl jiné motivy a v podstatě se postarají o zničení jeho charakteru, jeho reputace. A i whistleblower, který původně choval dobré úmysly, pokud si projde takovýmto soudním řízením, se vždycky stane osobou, které se lidé budou vyhýbat. Nikdo nechce, aby se někdo vrtal v jeho zájmech a eh, hledal způsoby, eh, jak ho diskreditovat. A mě by zajímalo, jaká je tedy přidaná hodnota eh, této distinkce. Není snad jedno, zda ta informace, která byla zveřejněna, byla zveřejněna ve veřejném zájmu, anebo je projevem nějakého nemorálního chování. Myslím si tedy, že by dávalo smysl vyhodnocovat eh, oznamování trestné činnosti na základě poskytnutých informací a nikoli na základě úmyslu dotyčného whistleblowera. Děkuji. To byl tedy poslední komentář k tomuto bodu. Budeme tedy pokračovat bodem číslo 9, což je výměna názorů o eh, vysílání pracovníků a slovo má paní Gitteland. Děkuji, pane předsedo. Tohle je druhá výměna názorů ohledně právního základu ohledně stanoviska pro výbor pro zaměstnanost ohledně vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Hlasovat se má zítra, ještě před hlasováním bych se s vámi chtěla podělit o své myšlenky, jelikož jsem zpravodajkou pro toto nesmírně důležité stanovisko výboru Jury. Nejprve chci říci, že bychom měli věnovat pozornost hlavnímu důvodu, proč vůbec se vysíláním pracovníků zabýváme. Je potřeba nastavit rovnováhu mezi potřebou eh, podporovat svobodu poskytování služeb a potřebou chránit práva vysílaných pracovníků. Komise už eh, tento dvojí cíl identifikovala ve svém eh, návrhu. Je ale zapotřebí rozšířit právní základ na unijní sociální politiku, pokud má směrnice skutečně této rovnováhy dosáhnout. Za druhé, vnitřní trh nemůže správně fungovat, pokud Evropská unie nepřijme opatření za účelem dosažení sociální udržitelnosti. Tři eh, eh, eh, cíle nejsou jeden druhému protikladem, ale spíše jsou nutnou podmínkou pro dobře fungující vnitřní trh. A proto, jakožto zpravodajka pro toto stanovisko, nenavrhuji smazat současný právní základ, kterým je článek 53.1 a článek 62 smlouvy o fungování Evropské unie o svobodě poskytování služeb. Na tom se zakládá současná směrnice. Chci k tomu pouze přidat článek 153a a 153 153b a 153.2. To jsou články týkající se sociální politiky, které pokud nebudou zahrnuty, pak ten cíl, kterým je vytvořit rovnováhu mezi svobodou poskytování služeb a e, ochraňování práv pracovníků, nebude možné v budoucí judikatuře Evropského soudního dvora naplnit. Pokud nebude ten právní základ tak to dvojí. Za třetí, Některé podniky se bohužel uchylují k sociálnímu dumpingu, aby snižovaly eh, náklady na mzdy a využívají zaměstnance jako levnou pracovní sílu. Víme, že to je dnes faktem a když přidáme článek 153a a b a 153.2 eh, k právnímu základu směrnice, tak tím eh, na sebe vezmeme politickou odpovědnost. V zájmu jak ekonomického růstu, tak v zájmu principu stejného platu za stejnou práci práci. To je potřeba, abychom zastavili ten závod o co nejhorší pracovní standardy v členských státech Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji, pan Kavada. Děkuji. Toto je velice uh, eh, citové téma, jak všichni víte. A Jury zde hraje eh, základní úlohu v celé té věci. tak aby ten závěrečný text potom odrážel skutečný pokrok. Aby to nebyla taková hrozba pro lidi, kteří pracují ve svém vlastním členském státu. Pouze je různé právní základy, harmonizace na jednu stranu a minimální standardy na druhou stranu, tak jak členské státy budou schopné transponovat um, do národní legislativy tento eh, text eh, tlačený EU eh, za dobrých podmínek. Smlouva o fungování Evropské unie uvádí, že pokud předpis sleduje dvojí cíl, tak obě části musí být na stejném úrovni. Pokud jedna část je důležitější než jiná, tak je třeba zvolit eh, takový právní základ, jeden právní základ, který je podstatný pro tu hlavní část. Je to svobodná volba a eh, svoboda pohybu pracujících u, a svoboda usuzování a svoboda poskytování služeb. V tomto případě vysílání pracovníků a to samozřejmě život neusnadňuje, pokud jde o vykonání tohoto úkolu kompetence EU eh, zde není stejná v případě, že Unie eh, působí v oblasti sociální politiky nebo v oblasti eh, služby usazování nebo poskytování služeb. Další obtíž je článek 154, který nepředpokládá žádné konzultace se sociálními partnery. A ještě je třeba změnit 153 sociální politice a komise musí se obrátit na sociální partnery eh, v rámci tohoto, nebo podle tohoto článku. Snažíme se eh, dosáhnout to, aby to byl eh, silný text. Musíme si uvědomit, že snaha o, o výběr druhého pravního základu by znamenala něco jiného. Znamenalo by to, že to zůstane v rukou komise, ta věc. A my tohle chceme upravit ještě, než ji dorátíme, ten text. Já bych nechtěl, aby eh, se tohle eh, zastavilo, protože ta debata se členskými státy je eh, v plném proudu. Ale my si budeme vědomí, že Evropa musí nabít širšího sociálního a lidského rámce. Opravdu eh, musíme řešit ty otázky, protože pro větší transparentnost, pro větší eh, rovnost, prostě tímto způsobem eh, máme jít. Prostě tady tímto směrem se musíme posunout a mně se zdá, že tohle nemá akorát usnadnit fungování vnitřního trhu ani by to občané nevzali, kdybychom eh, eh, se zaměřovali i jenom na potřeby vnitřního trhu a na potřeby jich, co vypracujících. Že bude to těžké. Já jsem se zabýval tím eh, rozšířením právního základu, ale ostatní tvrdí, že je, třeba, že, že, že je to nezbytné. My budeme muset nalézt vhodný, tu správnou rovnováhu, která nám umožní eh, tedy eh, správně posoudit ty dva základy, na kterých eh, se směrnice bude muset opírat. Čili tohle je základ pro další kroky. Děkuji, já vás žádám o stručnost, protože už je až pět pan Fos. Mnohokrát děkuji. EPP nepodpoří eh, to rozšíření právního základu. Vidíme to eh, tak z následujících důvodů. Tady je eh, cílem z jednodušit přeshraniční poskytování služeb. Tady to vysílání pracovníků je jenom jedním z z posledních aspektů a hlavním cílem eh, je to, co eh, souvisí s, tou, s tím původním eh, rozsahem působnosti. Tady ten klíčový charakter směrnice k vnitřnímu trhu by se ztratil. Také se obávám, že ty minimální standardy by některými členskými státy byly byly libovůle buď zvýšeny nebo sníženy. A naším cílem není zde sociálně právně něco měnit. Jde jenom o to, eh, který členský stát eh, bude eh, příslušný se svými texty nebo se svými prvky sociálního státu. Máme tady u 153 také problém a další, to je věc pro členské státy čistě. A pokud zvolíme eh, špatný právní základ, ohrozíme celý ten text. Protože eh, s právním základem si člověk v eh, právním státě nehraje. Takže nebezpečí rozšíření právního základu obnáší také nebezpečí pád celého textu. A kolega o tom už podrobně hovořil, kolega Kavada. potom by se celé to řízení muselo znovu opakovat, protože by bylo nezbytné, aby sociální partneři byli do tohoto zapojeni a tomu tak zatím nebylo. Děkuji. Děkuji paní Hautala. Děkuji vám. Já si myslím, že ten pozměňovací eh, návrh ke směrnici o vysílání pracovníků je jedna z nejdůležitějších věcí, pokud se zabýváme přijatelností Eh, volného pohybu eh, pracovníků v Unii. Myslím si, eh, že to, jak to rozhodneme, určitě ovlivní důvěryhodnost naší Unie, protože kolikrát máme situace, kdy tady máme určitý takový závod směr, směrem dolů, kde nás nezajímají sociální důsledky na vnitřním trhu. Teď se musíme opravdu velice vážně zabývat rozšiřováním právního základu, tak jak navrhl náš zpravodaj. Takže naše frakce by podpořila to rozšíření právního základu na ty uvedené články o ochraně práv pracujících. Samozřejmě je třeba to uh, eh, si tím zabývat. Nejsem si jistá, že to znamená, že bychom se vrátili na samý začátek a přišli o tolik času. Ale každopádně musíme to nastavit správně, protože jinak to bude mít eh, spoustu negativních důsledků. Pokud si vezme eh, pouze to eh, právo usadit na zemi. Děkuji, pan Sayer. Děkuji, pane předsedo. Ta původní zpráva a příslušná legislativa obsahuje eh, spoustu eh, prvků, kde jsou velké eh, nesoulady. Takže ta debata tady na Jury a na jiných výborech a ve členských státech, no prostě tam se vede velká debata a na rozšíření právního základu pro tuto legislativu, to by rozšířilo uvedený problém. Protože tím se otevírá ještě ta škála rozdílů mnohem šíře z pohledu eh, parlamentu je tedy dobré eh, se k tomu postavit. Ten původní eh, úmysl, jak říkal kolega Foss, je, na komise o tom píše, řečí mluví mikrofon, ten původní úmysl je pomoci a usnadnit tedy poskytování, svobodě poskytování služeb v Unii. Pokud tam eh, přidáme 153, dvojku, tak to eh, přináší eh, další, další komplikace. A tohle je žádost výboru pro zaměstnanost, který se nás zeptal, jestli si myslíme, že by bylo nezbytné rozšířit tady právní základ. Jejich otázka skrývá eh, určitý aspekt, eh, nad kterým se musíme zamyslet. Chtějí přidat něco k eh, tomu původnímu legislativnímu návrhu komise, který půjde dál než ten stávající právní základ? Ale jejich formální otázka není nic jiného, jestli tento právní základ stačí na ten text komise. Z tohoto pohledu si nemyslím, neradil bych eh, nám jako výboru pro jury, co by eh, právním odborníkům v této oblasti, abychom odpovídali na hypotetické otázky. Protože oni se ptali jenom obecně. Když navrhují pozměňovací návrhy a ty pozměňovací návrhy eh, přinášejí otázku po právním základu, tak my můžeme konkrétně odpovědět na tu otázku. Ale obecně toho schopni nejsme. Proto bychom se jako výbor právní záležitosti, měli zabývat eh, seriózně pouze eh, tou otázkou první, ale ne tou druhou, kterou, eh, která nám byla položena. A nemůžeme říct, nebo neměli bychom říkat, že by ten právní základ měl být rozšířen, protože si můžeme být jistí, že právní základ výboru navržený komisí je dostatečný. Naše právní služba tohle také potvrdila ve své notě. Takže z hlediska právní a jednoduché argumentace jménem výboru jury prostě bychom tohle dělat neměli. Na začátku jsem říkal, že když si zvolíme velice vážné problémy a bude to eh, a budou tam eh, nepřiměřená omezení eh, volného pohybu služeb, tak to půjde eh, v, do rozporu s původním úmyslem té legislativy a to způsobí komplikace. Ale teď by nám tohle mělo být úplně jedno. Musí nám ležet na srdci, že podle stávajícího textu nejsou důvody pro eh, rozšíření těch právních služeb na toto. A toho bychom se měli držet. Pokud se nás zeptají na jiné věci, tak bychom měli poskytnout eh, odpovědi, ale jinak ne. Děkuji, pan Anderson. Děkuji. Jak uh, už říkala paní Gutelund? Tohle se týká rozšíření právního základu, aby pokryl oba aspekty té e, směrnice, čili ty e, sociální věci a, a pojem služeb. A to tam mě musí být odraženo, pokud si přečtete ta právní poručení, tak tam jsou, eh, jak já to chápu, je vysvětleno, že takhle je to správně. A také eh, podstatné je, že eh, je to ta správná věc. Podporuji eh, zpravodaje tady. V trojku. Dobrá. Tak to je asi konec seznamu řečníků přihlašených do debaty. Tímto um, ukončuji toto výměnu názoru. Já bych vás informoval, že bod 10 bude také odložen kvůli tomu časovému omezení, eh, které máme. Stejně tak jako hlasování o této věci. To už jsme odložili. Bude to bod 29. Obojí se odkládá. S vaším dovolením teď přejdeme k bodu 15. ale ještě předtím požádám eh, všechny, eh, kdo nemají nárok na to být na interním jednání, aby opustili.